nepálskou registraci. Komise bude nadále sledovat tuto situaci a také situaci v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, debata, rozprava je ukončena, kolegové, a hlasovat budeme po ukončení třetího bodu, a to je situace v Zimbabwe. A já nejdříve dávám slovo panu Paškovi. Vážený pan předsedající. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo komise. Způsob vládnutí Roberta Mugabeho a jeho strany je věc, kterou se nezaobíráme poprvé. Již dříve Evropský parlament přijal usnesení proti Mugabemu a jeho svítě. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo stejně jako dnes závažné porušování lidských práv ze strany vládní administrativy. Další případy zastrašování, zatýkání a nevyšetřené zločiny vládnoucí strany nám ukazují, že Robert Mugabe a jeho politická strana si uvědomují, že férová a transparentní politická soutěž by je připravila o moc a vystavila by je ohrožením za sankce, za teroriz- sankcí za terorizování obyvatelstva a drancování jejich země. Jistě se všichni shodneme na přijetí eh, tohoto usnesení s tím, že i opatření iniciované ze strany EU mohou prostřednictvím opozičních vůdců mírovou cestou dokázali změnit eh, současnou obtížnou situaci. Přijetí velvyslankyně Mogabeho v Evropské unii by se asi vnímalo jako urážka slušných lidí. Eh, Proto Eh, prosím pěkně, snažme se alespoň naším chováním důstojným pomoci ke změnám v Africe. Děkuji vám. Děkuji a jako další je Jeffrey van Orden. Děkuji, pane předsedo. Od té doby, co jsem v tomto parlamentu, teď už je to asi 12 let, tak se vždycky snažíme pomoci lidu Zimbabwe, aby lépe žil a aby měl optimističtější budoucnost. Jasné jsou dva body. Za prvé, dokud bude Robert Mugabe chráněn svou stranou ZANU PF a bezpečnostními složkami a bude využívat eh, bohatství země ke svému vlastnímu obohacení, tak zde není velká naděje na změnu. A potom lid Zimbabwe spolu se svými sousedy, třeba s Jižní Afrikou, se bude muset zapojit do hledání této změny. A teprve potom možná, a opravdu zdůrazně možná, uvidíme pohyb správným směrem. Jakmile dostane Mugabe strach, tak začne panikařit. Jeho policie a milice začne účastnit, útočit na všechny na všechny oponenty a v uplynulých dnech ministři Hnutí pro demokratickou změnu a další aktivisté, kteří bojují za lidská práva, byli začeni a byli zbyti a trápeni. Mugabe vidí, co se stalo s jeho přítelem Kadáfim a teprve před týdnem, 31. března, jeho africká rozvojová komunita, která zahrnuje Jižní Afriku a všechny sousední země se zmínilo o tom, že je zde rostoucí násilí a volalo po ukončení tohoto násilí. Je třeba pracovat na cestovní mapě, abychom mohli v Zimbabwe být svědky svobodných voleb. Vyzýváme evropské vlády a EU, aby zintenzivnilo své angažma a použilo veškeré politické vlivy v Jižní Africe, aby se změnila situace v Zimbabwe a aby zde mohly být vedeny monitorované volby, které budou vedeny ve svobodné atmosféře bez zastrašování. Je třeba přijmout restriktivní opatření, která budou specificky zaměřena na Mugabeho a jeho kliku a rozhodně Není možné, aby EU přijala pověřovací listiny jednostranně jmenované zimbabské velvyslankyně. Jakmile bude obnoven právní stát a demokracie v Zimbabwe, tak jsem si jist, že mezinárodní společenství, včetně EU, určitě přinese obecnou pomoc. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane van Ordene, a naším dalším řečníkem je paní Sargentini. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Zhruba deset let se zaobírám situací v Zimbabwe. V Amsterdamu jsem pracovala pro jednu rozvojovou organizaci a vždycky jsme u nás měli aktivisty za lidská práva ze Zimbabwe. Jsme pozvali k nám do Nizozemska. Ne proto, aby se jenom mohli seznámit s lidmi, aby mohli přednést své zprávy, ale aby se také mohli eh, odsnout někde mimo jejich zemi. Jedním z nich Ben Palčikomo, také o něm se zmiňuje naše usnesení. Je to aktivista za lidská práva Václava, který ve všech těchto letech si zachoval nadšení a motivaci boje za lidská práva. Pro tyto lidi jsme vlastně zpracovali toto usnesení, protože upřímně řečeno já se nedomnívám, že kvůli tomuto usnesení stráví Mugabe bezesné noci. Jedná se o to, aby eh, kolegové z MDC eh, si zachovali i nadále motivaci v tom, aby mohli pokračovat ve své práci. Co můžeme dělat kromě sankcí? Já bych ráda apelovala na to, aby Kimber, proces Kimberley Eh, jsme zostřili natolik, aby nemohly být diamanty ze Zimbabwe prodávány, protože tamní vláda pohrdá lidskými právy, potlačuje je, eh, v této zemi dochází k dětské práci a tak dále a tak dále. Naše dotčenost ohledem na Zimbabwe je eh, známá ale myslím si, že musíme neustále znovu ukazovat a projevovat naše angažmá, zejména také díky takovým lidem, jako je Eme Čikona. Děkuji jako další paní Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Je opravdu znepokojivé, že situace v oblasti lidských práv v Zimbabwe se v uplynulých měsících ještě zhoršila. A toto znepokojení je kvůli tomu, že ZANU PF eh, narušuje vládu národní jednoty. Je zde politická opozice ZANU PF a aktivisté a představitelé opozice jsou svévolně odsuzováni, zadržováni, mučeni. Restriktivní opatření vůči Mugabeho režimu by měla trvat do té doby, než bude jasně doloženo, že v Zimbabwe dochází ke změně. Lid Zimbabwe by měl také mít svobodu projevu a neobávat se svévolného mučení, zatýkání a persekucí. A ti, kteří byli neustále eh, pachateli tohoto politického násilí, by měli být odsouzeni. Děkuji, Ana Gomes. Onda de repressão que está a ocorrer no Zimbábue Um eh, to, co se děje v Zimbabwe, eh, to je jeden z problémů, eh, které jsou známé, na které upozorňuje mezinárodní společenství, jako například Organizace pro rozvoj Afriky. Nelze akceptovat excesy de direitos humanos do Zimbábue e várias outras, supostamente em busca de. Například také důležitá fora jako zimbabvenské, zimbabské fórum byly prohledávány a také byly e, stíhání intenzivně mladí lidé a to je zastrašování a to je neakceptovatelné. To znamená, že opravdu bychom se měli zasazovat o svobodné volby. The floor to Mr. Kelly. Nyní pan Kelly. Já hovořím eh, jménem pana Kadeka, který měl dnes hovořit ve vztahu k tomuto tématu tak eh, toto téma je ze všech tří témat nejzávažnější. Mugabe je ve svém úřadu již příliš dlouho a chová se brutálně ke svým lidem, především k oponentům ve své vlastní zemi vláda národní jednoty, která byla eh, zvolena a nemůže nyní vykonávat příslušné kroky. Také dochází nyní k zastrašování, ke své volnému zatýkání a pro následování oponentů. A to skutečně akceptovat nelze i také nevládní organizace přestaly pracovat, protože byla vydrancována jejich sídla je třeba udělat kroky proti tomuto diktátorovi. Jak řekl van Orden, tak e, Africká unie začíná uplatňovat jisté protikroky. A to nám dává možnost uplatnit také možnosti, diplomatické možnosti, které máme v ruce, tak, abychom zabezpečili, tak, aby za prvé pan Mugabe přestal sledovat eh, a pronásledovat své oponenty, za druhé, aby také ústava zaručovala svobodu zimbabskému lidu a aby také byly nastoleny svobodné volby. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Savareš. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že dohoda z roku 2008 o sdílení moci mezi Robertem Mugabem a MDC nebyl, nebyla ideální dohoda byla dohoda, která byla možná v rámci možností, aby se něco udělalo pro lidská práva a demokracii v Zimbabwe. Nicméně Mugabe a jeho režim udělali všechno proto, aby tato dohoda byla potopena. Jen před pár minutami se objevila zpráva, že došlo k násilným útokům na lidi na mítinzích MDC. Samozřejmě Evropská unie nemůže zavírat oči nad tím, co se děje v Zimbabve. Nesmí dovolit Robertu Mugabemu, aby jmenoval jednostranně velvyslankyni, aniž by dodržel ústavu a zároveň musíme konfiskovat jeho majetek. Děkuji a nyní pan Kačmárek za EPP, za politické frakce. Děkuji, eh, pane předsedo. Ne všichni v Zimbabwe budou šťastní, když 16. Eh, dubna se bude slavit eh, Národní svátek Zimbabwe. Je zde celá řada problémů v Zimbabwe a vidíme, jak v Zimbabwe zákony nejsou demokratickými rozhodnutími občanů. Jsou to rozhodnutí z úplně jiné oblasti, ale musíme nebo nesmíme přistoupit na to, co se děje v Zimbabwe. Nemůžeme to akceptovat musíme dohlédnout na to, aby byly splněny určité podmínky. Je třeba, aby se zlepšila situace v oblasti lidských práv. To je první podmínka a proto hovoříme o lidských právech Zimbabwe. Můžeme mít pochybnosti o tom, zda restriktivní opatření jsou potřebným nástrojem a zda dobře tento nástroj funguje. To nevím, ale určitě nemůžeme dovolit, aby lidé, kteří požadují svobodu projevu, byli persekuováni a pronásledováni. Proto požadují hájení lidských práv. Děkuji, pan Arsenis za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Stranické mechanismy Mugabeho současné době ohrožují lidé, eh, protože docha, ohrožují lidi, protože dochází k mučení, porušování lidských práv a porušování základních svobod lidí a tím pádem je bráněno změně na cestě k demokratickému státu mm, v Africe musíme nést také svou politickou odpovědnost, protože velmi často je to tak, že jsme spolu zodpovědní za vznik těchto zemí a e, vždy e, tady hrály roli naše vlastní zájmy. Proto máme dvojí odpovědnost vůči Zimbabwe. A v této situaci je proto zejména důležité, abychom pomáhali lidem v Zimbabwe, protože my sami jsme zažili diktaturu v roce 1974 a myslím si, že se nám podařila změna a proto se musíme, musíme projevovat svou solidaritu. A spolupracovníci Mugabeho musí být sesazeně, třeba se podařit, aby Simbabwe přešla k demokracii. A je třeba také zohlednit kimberlejský proces v oblasti diamantů. Pan Tenok. EU podporuje kimberlejský proces, který chce snížit e, a eliminovat veškeré konflikty v Africe, ale vývoj v Zimbabwe je znepokojící. Pan e, Kanga umožnil obchodování s diamanty z Marengy dolů, protože e, tento důl nyní vlastní Mugabe, také mnoho lidí přišlo o své domovy a dochází ke krutým činům v této oblasti. E, diamanty z tohoto dolu posílí e, Mugabeho moc a také ho obohatí. Proto také žádám, aby EU požádala o to, aby se tato situace řešila. Já také žádám, aby byl zaveden systém certifikace eh, diamantů z Afriky, tak aby diktátoři z Afriky nemohli s nimi obchodovat. Mm, eh, je nevládní organizace Global Witness se sídlem v Londýně, která toto také požaduje. Děkuji. Thank you, Mr. Tanok. Děkuji, pane Tanoku, a nyní má slovo pan Preda. Děkuji. Na úvod bych rád řekl, že pokaždé, když slyším, že se hovoří o Robertu Mugabem, tak eh, si vždycky vzpomenu na Čaučeska. To byl rumunský diktátor a v 80. letech byl Mugabe jeho častým hostem. A já děkuji panu Van Ordenovi, že připomněl vztah mezi Mugabem a Kadáfím. Já si myslím, že Mugabe se od Čaučesko něčemu naučil. Mám na mysli nenávist proti aktivistům občanské společnosti. 46 představitelů občanské společnosti, které, kteří byli 19. února zatčeni, jsou obviněni z velezrady a hrozí jim, že budou odsouzeni k smrti. Jejich jedinou chybou, jediným, jediným proviněním je to, že hovořili o tom, co se stalo v Egyptě a v Tunisku. Řešení pro Mugabeho režim je uspořádání svobodných voleb a já doufám, že tentokrát to bude možné. Děkuji. Děkuji a Nyní má slovo paní Esaja v rámci postupu k HDI. E Děkuji vám, pane předsedo. Vnější rada v únoru ehm, přijala závěry týkající se Zimbabwe. Sankce budou pokračovat, protože reformy nepokročily tak, ehm, eh, jak se žádalo až do roku 2000. 8 mělo být dosaženo pokroku, ale k tomu nedošlo. Tato takzvaná dělba moci nevedla k tomu, aby Mugabe a jeho noh sledi přestali s eh, utlačováním jeho lidu. Mugabe, pro, proti jeho protivníci, jsou zastrašováni, mučeni, dokonce i s ministry se takto nakládá. Tyto sankce se neřídí, ne, nejsou nasměrovány proti lidu a právě proto zůstává Evropská unie eh, jedním z velkých mm, podporujících subjektů této země. Eh, musíme vykonávat tlak na Mugabeho, a při eventuálních volbách musíme eh, pracovat jako pozorovatele. Paní Geringer de Odenberg, prosím. Teraz. Děkuji bardzo. Od naší ostatní debaty na témat Zimbabwe. Děkuji, pane předsedo. Od poslední rozpravy o Zimbabwe v říjnu minulého roku se situace v této Africe nezměnila. Průměrný věk je tam 44 let a zimbabští občané nemají ani přístup ke zdravotní péči. Jasně vidíme, že politická dohoda, kterou před dvěma lety uzavřeli Sangirai a Robert Mugabe, nesplnila očekávání. Situace v Zimbabwe se v posledním roce vůbec nezměnila. Vnější situace se změnila. Ano, dnes eh, hovoříme o tom africkém jaru, i když mezi Harare a Tunisem eh, je 6 tisíc eh, kilometrů, tak události v pobřeží Slonoviny jasně svědčí o tom, že je zde svěží vítr, který nezná hranice. Musíme udělat všechno možné pro to, aby se Zimbabwe znovu změnilo v oblasti vnitřní politiky a především, aby ukončilo pronásledování představitelů opozice, aby je propustila, aby se mohli účastnit vole. Před půl rokem jsem říkala, že tak chudá země jako Zimbabwe nemůže mít více problémů. A dnes ta situace v Africe vede k tomu, že znovu se musí Mugabe postavit své politice. Děkuji a teď má slovo pan Busoj. Stimați colegi, în calitate de membru al delegației privind relațiile cu Parlamentul Panafrican. Děkuji členové delegace mezi členové mezi parlamentní delegace se domnívají, že pana, paní Eštonová by se měla postavit proti eh, věznění eh, ze strany Harar, eh, režimu v Harare. Je třeba žádat skutečně svobody, některé je třeba respektovat. Režim se musí skutečně angažovat na, pod mezinárodním tlakem. Veškeré zákony, které protiřečí mezinárodnímu právu, co se týče ochrany lidských práv a které zůstávají v platnosti v Zimbabwe, by měla být odstraněna. Domníváme se, že Jižní Afrika by měla eh, se zasadit o to, aby se do Zimbabwe navrátila demokracie. A ještě nyní uslyšíme rumunštinu paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Události v Zimbabwe jsou výstrahou, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv na africkém kontinentu. S ohledem na červnové volby Mugabe zastrašuje určité kandidáty. Aktivisté v oblasti lidských práv, oponenti režimu a další byli v posledních dvou měsících zatýkáni a tuto situaci už nemůžeme tolerovat. Navíc Mugabe odložil na příští rok vypracování demokratické ústavy. Nový základní zákon by mohl zaručit transparentní volby. Hospodářská situace této země je hluboce zasažena touto záležitostí. Prezident podporuje nacionalizaci důlního sektoru, který je hlavním ekonomickým sektorem. A to by bylo zneužití, protože zahraniční investice do tohoto sektoru právě stabilizovaly tento stát po hospodářské krizi. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Repo. Eh, Zimbabwessa prezident. Děkuji, pane předsedo. Pan, tedy prezident Mugabe a jeho sanu PF se nedrželi toho, co bylo dohodnuto v GNU. Neexistuje žádná demokracie. Zastrašování, eh, libovolná zatýkání a zastrašování jsou na denním pořádku. Jedná se o stabilizaci či o bezpečnost, ale toho nelze docílit. Zimbabwe je země, kde můžete být mučen, když máte určitý politický názor. Neexistuje svobodná novinářina a novináři jsou též zastrašováni vývoj směrem k demokracii a hospodářskému blahobytu, to bychom měli podporovat a proto můžeme jenom uvítat, že Rada v únoru schválila pokračování restriktivních opatření proti vládě Mugabeho. Samozřejmě musíme také trvat na černém seznamu Eh, tento seznam by měl být sestavován i nadále, dokud nebude možné říci, že došlo ke změnám v této zemi, ale tato opatření by se měla skutečně zaměřit pouze na skorumpovanou vládu a nikoliv na situaci zimbabského lidu. A na závěr pan Des. Ano, vy jste se hlásil. Děkuji vám, pane předsedo. Již jako dítě jsem dostával dopisy z Rodézie, neboť tři sestry mého dědečka tam byly řádovými sestrami. Nikdy nepsali, že by lidé hladověli v Rodézie. To, co dnes slyšíme z této země, je nesnesitelné. Rodézie a pozdější Zimbabwe, to byla pšeničná obilná komora Afriky a socialisticko-komunistický diktátor Mugabe udělal z této obilné komory hladovou komoru. A já děkuji že za to, že se tímto tématem zabýví, zabýváme. Je strašlivé a neúnosné, že diktátor Mugabe terorizuje tak dlouho svůj lid a za, já se domnívám, že klíč má v ruce Jižní Afrika. Dokud po, neukáže Jižní Afrika eh, tohoto diktátora do určitých, do svých mezí, tak tak dlouho bude terorizovat svůj lid. Děkuji vám a nyní žádám pana místo předsedu Evropské komise, aby přednesl stanovisko komise. Děkuji vám, pane předsedo. My všichni souhlasíme s tím, že Zimbabwe a porušování lidských práv jsou již dlouho na našem programu. A jakmile dojde k nějaké naději, tak okamžitě jsou tyto naděje potlačeny. A to je přesně to, co se stalo před několika týdny a měsíci. A právě proto Evropská unie musela uvalit již po osmé svá restriktivní opatření. My jsme jasně řekli a ukázali jsme tímto, že jde o to, že se musí jednotlivé strany mezi sebou dohodnout. A jde také jsme reagovali na eh, vývoj eh, v zemi. My jsme velice znepokojeni porušování lidských práv. 20, 20. března vyjádřili své znepokojení různá velvyslanectví a konstatovali jsme také zastrašování oponentů. Proto vítáme summit SADEX 31. března 2011 a také bylo vydáno komuniké, které volá po okamžitém ukončení zastrašování a nenávisti. Jde o to, aby vláda Zimbabwe také dodržela všechny podmínky pro eh, organizování voleb. Je třeba, aby volby eh, se odehrály v souvislosti se standardu ze Sadeku a Zadek také eh, přijme zprostředkovací tým z Jižní Afriky. EU je toho názoru, že pomoc Jižní Afriky a její zprostřadatelská činnost může pomoci ukončit krizi v Zimbabwe. Eh, Jižní Afrika společně se Zadek také zaručuje eh, politickou dohodu a také bude akreditovat velvyslance ze Zimbabwe je důležité také, aby se udržoval dialog eh, s vládou a nesmíme ohrožovat pozici eh, delegatury EU v Harare. Nadále budeme poskytovat pomoc Zimbabwe. My chceme podporovat lidi, ale chceme se uh, Eh, velice rozhodně eh, vyjádřit vůči vládě. 365 milionů je eh, částka, kterou poskytujeme. Jsme poskytli v roce 2009. Od roku 2009 také podporujeme správní, také ústavní reformu také podporujeme a financujeme eh, programy eh, obránců lidských práv a já doufám, že jednoho dne dojde k normalizaci velice obtížné situace v této zemi. Děkuji. You, já děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, rozprava o Zimbabwe je tímto uzavřena a můžeme pokračovat eh, tím, že budeme hlasovat. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o případu Ai Weiwei. Máme zde šest návrhů usnesení a začneme společným návrhem usnesení. Promiňte, pozměňujeme.